Drahý pane předsedo Petrle, dámy a pánové. Ich möchte gern mit... Dovolte, abych eh, zahájil naše odpolední zasedání. Dnes mezi námi máme Fernanda Gentilíneho. Takové jméno kdysi existalo ve fotbalové historii Itálie. Pan Gentilini je zvláštní představitel Evropské unie pro blízkovýchodní mírový proces. A to, o čem jsme diskutovali dnes dopoledne s ohledem na zástupné války a střední východ, má mnohočetné souvislosti k této otázce eh, řešení konfliktů a my bychom se od něj rádi dozvěděli, jakým způsobem vývoj, který vedl k násilnostem v regionu, kde sotva vidíme šanci, že by mohlo dojít k nějakým kontaktním rozhovoru, protože předseda pardon, prezident Abbas řekl, že vypoví proces Osla a to je opravdu velice obtížná situace. Nevíme, jak se můžeme vrátit k věrohodným mírovým vyjednáváním a statutu míru, který by obsahoval bezpečný židovský stát Izrael, jakož i nezávislý demokratický a životaschopný stát Palestína v hranicích v podstatě z roku 1967 jak mm, lze znovu vybudovat důvěru, která je jistě nezbytná. Pane Gentilini, taky by mě zajímalo, jakým způsobem funguje kvartet. V této fázi a může vytvořit podmínky pro nová jednání, abychom dali aby se nám podařilo dostat ke stolu zástupce obou stran, abychom dosáhli pokroku, který by byl záhodný. Přeji vám hodně úspěchu při vaší přednášce. Děkuji, pane předsedo. Je mi ctí a potěšením, že zde s vámi mohu zasedat a využiji několik minut teď, abych vám řekl, jak situaci vidím z mého pohledu, z pohledu terénu, protože tam působím už šest měsíců v Jeruzalémě a jednám s oběma stranami a rád bych navázal na to, co vysoká představitelka nedávno řekla Samozřejmě, že se budu soustředit i na činnosti kvartetu, což je také důležité. V tuto chvíli bych rád eh, podotkl tři věci. Rychle. A jednak jde o to, co se děje v terénu a jakým způsobem můžeme zamezit násilí. Potom bych chtěl říci, co jsme se pokusili zatím s našimi partnery dojednat a potom se dostanu k tomu, jakým způsobem by měl být znovu zahájen politický proces. Já se budu soustředit na strategii kvartetu strategie týkající se naplňování opatření v terénu, znovu nastolení důvěry, znovu zahájení debaty eh, a správné načasování je důležité ponechat politický horizont otevřený a jakým způsobem by mohl být eh, celý proces zahájen. Potom chci říct pár slov k tomu, co dělá Evropská unie jako aktivní hráč já se pokusím tu celkovou politiku nastínit. Myslím, že je důležité na všechny tyto aspekty pamatovat. Evropská unie velmi pečlivě pracuje se všemi mezinárodními partnery v kvartetu, se Spojenými státy a dalšími, abychom podpořili ty, kteří se snaží zamezit násilí a kteří se snaží znovu zahájit a znovu obnovit politický proces. Minulý měsíc jsme se sešli s kolegy v regionu a zároveň bylo jednání ve Vídni, jednání v New Yorku. Před několika týdny proběhly tyto akce, to myslím, že je velmi důležité. Druhá věc, která je velmi důležitá, je ta, že Evropská unie chce zakomponovat do celého procesu uh, regionální partnery, Saudská Arábie, Jordánsko, ty mají se hrát také velmi důležitou roli. A Saudská Arábie musí podpořit obě strany. Já jsem několikrát jel do Káhery, do Riádu, absolvoval jsem několik cest a následovalo pozvání kvartetu eh, adresované regionálním partnerům. Jednalo se na konci září, to je tedy otázka regionální politika a i na tu je třeba pamatovat. První otázka tedy zní násilí. Situace je v tuto chvíli taková, že můžeme říci, že se pomalu uklidňuje. Pomalu se uklidňuje situace v Jeruzalémě, ale je tam nadále velké dusno, velké napětí, řada incidentů probíhá neustále na západním pobřeží. Není to dobrá situace. Takže to uklidnění v Jeruzalémě je také výsledkem zapojení mezinárodního společenství. Spojené státy se do toho zapojily, generální tajemník eh, OSN se o to zasadil, aby se situace sklidnila kolem Jeruzaléma a v Jeruzalémě. Eh, to je otázka zachování statutu quo a pochopení role Jordánska v dané věci. Myslím, že je důležité situaci opravdu sklidňovat v terénu, snažit se o to, aby každodenně vše probíhalo hladce a klidně na místě. Spojené státy dané úsilí podporují a my to v terénu pečlivě sledujeme, ale je třeba uvidět, eh, třeba udělat víc, pokud chceme, aby násilí skutečně skončilo. A to je moje hlavní připomínka. Je třeba nastolit politický proces, nějaký politický proces v terénu, který bude odrazovým můstkem pro eh, ta dvě vedení, dvě strany, dva partnery, pokud je cílem v Gáze a západním pásmu zastavit násilí. To je na Evropské unii, na partnerech a na kvartetu. Je třeba pracovat na tom, zda je možné znovu nastolit kroky v terénu, které by na jedné straně uklidňovaly situaci a na druhé straně by připravovaly půdu pro smysluplné rozhovory a smysluplné debaty, které budou dobře načasované. A vysoká představitelka další eh, říkají, že teď je ta správná doba na pevné vedení ze všech stran. A o co nám jde? My jsme žádali a kvartet v New Yorku žádal eh, a ve Vídni žádal o posun politického myšlení v rámci opatření. Je třeba dát víc možností palestincům a zachovat bezpečnost. A o tom se zde jedna v Káze a na západním pobřeží. A zde jde o posílení řešení dvou států, což by se mělo mělo stát realitou na místě. V minulosti se uzavřela celá řada dohod, z nich některé lze naplnit v praxi a z nich některé mohou přispět ke zlepšení. Jsou kroky, které obě strany mohou zvažovat v otázce hospodářství, v otázce bezpečnosti. A to všechno by se mohlo promítnout pozitivně. Na to tlačí Spojené státy, aby jednali obě strany já se domnívám, že to je velmi důležité, ale upřímně řečeno, teď existuje propast mezi oběma stranami. Některé věci tvrdí, že jsou schopny realizovat. Je tam ale propast mezi tím, co palestinci chtějí udělat a říkají, že mohou udělat. A v tuto chvíli prověřují politickou vůli obou stran. Chtějí slyšet eh, skutečně odvážné solidní vedení. Tohle chtějí vidět, nebude to snadné. Je eh, na čase ukázat, zda je to vůbec možné. Další krok, který kvartet chce realizovat, je, abychom všichni jeli do regionu. Já už tam pracuji společně s OSN, spolupracujeme velice úzce, ale se Spojenými státy s Ruskem a tak dále. A další krok je, že bychom se měli znovu sejít a zamyslet nad tím, jakým způsobem proces mohl fungovat v budoucnu. To proběhne v rámci několika týdnů. Třetí připomínka z mé strany, jak eh, ponechat politický horizont otevřený, najít východisko pro zahájení důvěryhodného procesu debat a my doufáme, že ta eh, praktická opatření v terénu by mohla tuhle vizi naplnit. A my doufáme, že se podaří nastavit určité tempo, doufáme, že to nebudou jenom ti dva partneři, ale že tam budou i regionální partneři, kteří do toho budou vstupovat a budou celý proces eh, pozitivně podporovat. Naše pozice týkající se řešení dvou států je celou dobu zcela zřejmá všem a já myslím, že poslední věc, kterou řeknu, je, že ne, nemá cenu jednat jenom, abychom jednali, to nemá význam, to je nakonec i kontraproduktivní. My potřebujeme, aby to bylo opravdu solidní jednání, solidní úsilí zlepšit situace, zlepšit podmínky lidí a uvidíme, zda to, co děláme, pomůže. To je ve zkratce vše z mé strany. Samozřejmě se těším na debatu, otázky a tam teprve budu mít možnost se vyjádřit ke konkrétním záležitostem. Děkuji. Děkuji vám. Marie. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda vám poděkovala a poblahopřála vám k vaší akci a k tomuto návrhu, kteří mají zástupci Evropské unie pro mírový proces, abychom se mohli alespoň trochu protože já jsem měla šanci účastnit se práce na tomto tématu poslední tři roky. Měla jsem příležitost <clears throat> setkat se se zástupci izraelské vlády i Palestiny a mám pocit, že zásadní řešení v podstatě jsou přijatelné pro obě strany, alespoň když se hovoří formálně a přímo s dotyčnými osobami jsou relativně si blízko, blízcí. A mají možná více ústupků eh, v tom základě, než co vlastně přiznávají veřejně ale jedná se o naplňování řešení a z tohoto titulu Evropská unie musí sehrát svou roli ve vyjednáváních, ale také ve svých zárukách stejným způsobem, jak jste to řekl. Aby i arabské státy u Golfu mm, dostávali svým zárukám. A je to spíše mm, směřování k vytváření koalice, než k tomu, co zaručují modré přilby a OSN. Myslím si, že zásadní je samozřejmě problém důvěry, ale neméně důležitý jiný bod a tady bych ráda bych slyšela vaši analýzu. Je to problém medializace. Je zjevné, že před několika lety, tak před čtyřmi, pěti lety, Tady existovala poměrná blízkost, byl etablován dialog, pardon, s americkým prostřednictvím. A tenkrát to bylo tak, že americký zástupce informoval televizi a média o diskusích, které se interně povedou, ale to vyvolalo velice silné reakce veřejnosti. A kde jsme dnes? tento rozměr nezbytného tajemství při diplomatických vyjednáváních je dodržován oběma stranami prostřednictvím těch prostředníků, o kterých jste se zmínil. A potom jedna věc, která se mi jeví významná, zároveň perverzní, a to je role, kterou tady sehrává tisk, jak izraelský, tak palestinský, kteří hovoří o často malých střetech a neotych, ale snaží se eh, vyvolat eh, emoce ve čtenářstvu, eh, místo aby podpořil jaksi tužbu po dobrém výsledku vyjednávání. Uh, My vítáme znovu pana Gentilineho a doufáme, že Víte, že jsme vaším partnerem, my jsme na plenárním zasedání hodně řešili mírový proces i v situaci, kdy paní Mogary nebyla eh, přítomná v našem plenárním sále. Já doufám, že je z toho patrné, že se snažíme o konstruktivní debatu a nepochybně jste si to prostudoval, protože představujete jako kolektivní moudro, jak se říká. Doufám, že vám to pomohlo ve, pra- ve vaší práci. Pokud se podaří nashromáždět eh, valnou většinu, tak eh, bude ta situace snažší. Samozřejmě to je otázka, co je výhodou pro Evropu. A my jsme rádi, jak se podařilo eh, rozpracovat práce kvartetu. Musím říct, že jsme byli dlouhou dobu znepokojeni tím, jak kvartet pracuje. Jsme rádi, že se ta práce zlepšila a doufám, že se podaří zachovat ambice a úroveň ambicí. Ono je totiž velmi snané se chytit do pasti nízkých očekávání. My jsme se odstli v situaci, kdy paní Mogherini má své ambice, vysoké ambice, vy ji podporujete a Evropský parlament podporuje vás. Já vás každopádně vyzývám, abyste ty ambice zachovali. Já chápu, že nějaké výsledky by mohly být dneska nebo dokonce zítra, je to možná interní evropská otázka, ale má to politický dopad a doufám, že to bude také eh, podnicení k dalším intenzivním politickým debatám. Co se týče eh, vzestupu násilí, tak jde radikalizace v regionu je velmi důležitá a pokud se budete chtít vyjádřit i k tomuto tématu, tak budu rád. Eh, pokud jde o výhled palestinského usmíření, my se tohle snažíme podpořit, ale zdá se, že jsou zde docela výrazné překážky, zvláště pokud jde o představitele Fatahu, ale pokud budete schopen se i k této otázce vyjádřit a říct si nám, že co bychom mohli v této věci udělat my, tak budu rád. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Pane předsedo, pane Gentilini, sedím zde. Vidíte mě? Ano, já bych se krátce věnoval tomu, co jste řekl. Řekl jste, že transformační proces že je třeba oživit a že se oživuje nově politický proces a v této souvislosti jste uvedl pásmo Gazy a hovořil jste o vedoucích rolích nebo o vedoucí síle. Byla to palestinská vedoucí síla nebo co jste tam měl na mysli? Tak, jak už jsem star, přeci jenom jsem se, mě ta záležitost už trochu unavuje palestinská vedoucí síla, co to je? Sotva si pod tím dokážu něco představit. Pohleďte. Na plénu jsme hovořili o tom, že řešení dvou států neznamená dva státy, ale dva národy. A v arabském tisku to bezprostředně našlo odezvu. Židovský stát nikdy nebude uznán. A palestinský stát to samozřejmě platí jenom pro palestince. Tam tedy žádní židové by se nemohli zdržovat. Jak je možné eh, snažit se pohnout takovým řešením? Mm, to bylo teď eh, to dvoustátní řešení. Co si o tom myslíte, o tomto pohledu? Dank, uh... Děkuji. Bohužel vám musím sdělit, že dnes zemřel Helmut Schmidt. A říkám to zde, protože on náležel politické straně, proti níž jsme bojovali, ale přece jenom to byl veliký muž a my jako Evropský parlament mu vděčíme za mnohé, protože byli to Žiskard d'Estaing a Helmut Schmidt, eh, kteří prosadili přímé volby do Evropského parlamentu a na to bychom neměli zapomínat. A kromě jiných výkonů, kterých dokázal například svým rozhodnutím na to, a společnou prací s Žiskárem, bez níž bychom dnes neměli euro, si myslím, že bychom měli mm, využité příležitosti jsem si myslela, abych vás informoval o jeho úmrtí. Děkuji vám a teď má slovo paní Sakura. Děkuji. Pane Gilteri, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy jsou v podstatě bojovým polem. Eh, Palestina eh, se vzmohla eh, či vzmáhá, ale stále ještě tisíce lidí umírají, jsou zraněny anebo jsou ve vězení. Tohle to nepřestane dokud nepřestane zdroj eh, všeho zla, což je okupace. <clears throat> Ehm, ukazuje se tragicky, jak evropská politika, eh, evropská mírová politika pro tuto oblast selhává. Eh, politické závazky a zapojení co nejefektivnější Evropy je v podstatě provokativní. Izrael ukazuje v praxi, že nechce řešení. Ehm, pan Netanyahu spochybnil možnost eh, existence dvou států. A my vidíme tedy palestinská území. Musíme si to tady přiznat, eh, kolegové, že tato území jsou poskytována izraelským osadníkům a po čistkách a porušování lidských práv a také mezinárodních humanitárních práv. Teď eh, po druhé se hovoří o eh, zákazu eh, dovozu do Evropské unie z okupovaných palestinských území. Takže pan Netanyahu se obrací na prezidenta Evropského parlamentu kde se hovoří tedy v tom dopise, osočuje eh, prezidenta Evropského parlamentu a říká, že pokud eh, bude spochybněna eh, politika Izraele, tak vztahy s Evropskou unii budou narušeny. I my tedy očekáváme, že článek 79 dohody bude implementován a ta dohoda o přidružení by měla být zmrazena, protože ta eh, eh, opatření nejsou řádně implementována. Schmidt. Schmidt. Forgive me, President, you are... Eh, omlouvám se, já jsem tady. Pane Gentilini, i já bych vás rád přivítal na zasedání tohoto výboru, protože vy jste eh, velmi eh, důležitým partnerem v tomto dialogu, ale samozřejmě teď úplně nevím, kde začít, protože těch věcí, které bych eh, chtěl říct, je celá řada. Omlouvám se také, že jsem přišel trochu pozdě a nevyslechl jsem si celou vaši úvodní prezentaci. Je tady řada věcí, které teď probíhají, takže je opravdu těžké rozlišit mm, vlastně ty nejdůležitější body řekněme, že e, je také problém s tím, že palestinská samozpráva se potýká s celou řadou problémů. E, lidí na ulici e, pořád probíhají další výstavby osad. Je tam asi 200 tisíc osadníků, tedy původně tam bylo 200 tisíc osadníků na palestinském území, dneska už je tam 600 tisíc, takže <laughs> rozsah výstavby je opravdu obrovský. A my jsme si přitom stanovili eh, cíl eh, dvou států, eh, takovéto řešení, a to je výstavbou těchto osad zkomplikováno. Takže jaké diskuse jste vedl, tak abyste usnadnil to usmíření? Zvlášť když důvěryhodnost úřadu není taková, jaká by mít měla. A teď samozřejmě, co se týče s tím Eh, například eh, co se týče vašeho zasedání se společným eh, seznamem účastníků v Knesetu. Mě by zajímalo, s kým jste se setkal, kdo jsou ti klíčoví, kdo jsou klíčové protěžky v této diskusi. A Potom třeba například, jak oh, označit, oštítkovat produkty, které pocházejí právě z té oblasti zabírané osadami. Tady v podstatě jde, řekněme, o eh, o to, jestli by se nám mohl poskytnout eh, informace o tom, jestli tedy eh, se rozšíří ta vodítka i na nějaké firmy, které v podstatě obchodují s produkty vlastně z nelegálně obsazených oblastí. Děkuji. Pan Castaldo. Grazie, Presidente. Ringrazio anche il signor... Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu Gentilinimu za to, že je dnes mezi námi i za to, že zde můžeme si vyměňovat zkušenosti. Mám tři otázky. Za prvé, jak to podle vašeho názoru vypadá? Lze tento eh, politický proces, který je věrohodný, opět nastartovat při současných strukturách vedení? Když se podíváme na to, že v liberální straně vládnou spíše extrémní <clears throat> síly. Druhá otázka, to je role golfských států. Vy jste hovořil o eventuálním možném pozitivním eh, příspěvku. Ale když se podíváme na mezinárodní politiku eh, v těchto letech, tak tady je zcela zjevná aliance mezi Izraelem a Saudskou Arábií, nejenom co se týká syrské otázky, ale obecně post, k postoji k Iránu a regionální ambice a nukleární ambice. Chtěl jsem se tedy zeptat, no dobře, existují prohlášení Pan velvyslanec Mike Loren a izraelský velvyslanec v USA se vyjádřil a řekl, že to je důležitá záležitost, to tedy samozřejmě je, ale nemůže to být spíše tak, že negociační proces tím bude blokován. Saudská Arábie se opírá o izraelskou podporu, že přispět k řešení palestinské otázky. A co se týče role Evropské unie, tady bych si rád vyslechl váš názor na eventuální misi, kterou by eventuálně mohla Evropská unie poslat, a sice mírová mise do obsazených oblastí západního Jordánska, Jeruzaléma, východního, a by se <clears throat> zamezilo dalším projevům násilí. Co si myslíme, myslíte, že by bylo myslitelné? Děkuji. Schreiber. Thank you. My name is Nico Schreiber from the... Děkuji, já jsem Nico Schreiber z nizozemského senátu, přijdu do holandštiny. Eh, Jedná se o uvedení vchod mírového procesu na Blízkém východě. Ve světle nestabilní situace, extrémně nestabilní situace, se chci zeptat na to, zda zvláštní pověřenec se domnívá, že dvoustátní řešení je skutečně nejlepším řešením pro vyřešení tohoto problému. Máme tady přeci také navrh jednoho státu, by národního státu, dvojnárodního státu, tady Izraela a Palestiny. Samozřejmě je tady celá řada zásadních i praktických potíží a proto to není reálné. Já jsem z Den Hágu z města mezinárodního práva a my si myslíme, že by bylo užitečné eh, tento konflikt vyjasnit také z právního hlediska a snažit se nalézt možná z právnického pohledu řešení. Máme tady právo státu Izrael, potom právo na sebeurčení palestinského národa, za třetí práva a povinnosti okupační mocnosti a za čtvrté pravidla týkající se používání násilí, to znamená také zákon přiměřenosti a proporcionality tedy. A tento rámec je velice detailně popsán v Advisory Opinion v poradním stanovisku, které bylo předloženo. Já bych rád věděl, zda mm, eh, zvláštní zmocněnec na to nazírá jako na důležitý bod. Evropská unie mm, by ráda byla jakousi soft power a americká, frídní, eh, pardon, americká mírová iniciativa byla zastavena, takže tady vyvstává otázka, zda by Evropská unie nemohla přispět aktivním postojem. Co pak by Evropská unie neměla dostat více vlastní odpovědnosti jako mediátor eh, v mírovém procesu? Jaký názor má k tomu eh, pan zvláštní pověřenec Evropská iniciativa? To by samozřejmě musel, <clears throat> musel zorganizovat do, eh, nějakou konferenci k Blízkému východu eh, ve snaze mm, sladit parametry toho rámce, čili pravidla mírového řešení v rámci tohoto právního řešení Evropské, Mezinárodního Evropského soudu. Eh, jak by potom došlo k řešení? No, to je hlavní otázka na zvláštního představitele EU. Děkuji vám. Onorevole Van Orden. Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Chairman. No, děkuji. Pane předsedo, víme z toho, co řekl pan Netanyahu během návštěvy Washingtonu, že je otevřen um, otázce dvou států, řešení dvou států, řekl ano, dva státy, demilitarizovaná, demilitarizovaný palestinský stát, ale také uznání židovského státu. Vzhledem k tomu, že Evropská unie je největším finančním eh, podpůrcem eh, palestinské samozprávy. Myslíte si, že používáme dostatečné páky pro to, abychom eh, navrátili Palestince zpátky k vyjednávacímu stolu? Izraelci, pan Netanyahu jasně řekl, že jsou ochotni znovu začít vyjednávat, a to bezpodmínečně. Takže oni čekají na druhou stranu, takže ti, kdo teď vyjednávat nechtějí, jsou palestinci. Co s tím uděláme? Děkuji, Adi Giorgio. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχουν πολλοί σε αυτήν την αίθουσα. Já nevím, zda je tady v tomto sálu, včetně pana Gentilínyho, mnoho lidí, kteří vědí, kteří by si mysleli, že Izrael může vyřešit palestinskou otázku. Pakliže toto je dojem, který mají všichni, myslím si, že to rozhodně není v souladu s realitou. Jediný způsob, jak dospět k míru, jsou sankce proti Izraeli. Tady se vyjednává s mezinárodní komunitou, jak chcete, aby Izrael vážně vyjednával s mezinárodním společenstvím o řešení problému, palestinského problému, když se nenachází prostředky pro donucení Izraele k tomu, aby se ubíral tímto směrem. Kolega, který tady především hovo- přede mnou hovořil, nevím zcela přesně, co chtěl říci. Myslím si tedy, pakliže chceme, abychom našli východisko z této krize, třeba aby Izrael k tomu přistupoval seriózně. Jak to, že eh, Izrael nemá atomové zbraně? Proč se o tom nemluví? Vždyť je má. No, to jsem chtěl tedy říci. A rád bych, aby nám zvláštní představitel Evropské unie řekl, zda se uvažuje o sankcích proti Izraeli. Efraistopoli. Děkuji. Pan Karve. Thank you, President. Mr. Děkuji já se dělám velké starosti o tom, že se zase takhle vystupňovalo to násilí. Já si myslím, že to bychom určitě měli zavrhnout ze strany všech, kteří podporují mír. 30. Eh, září uznali, že mm, je možné dosáhnout pravého pokroku, ale samozřejmě palestinci také musí přestat se svojí eh, nápomocnou rétorikou. Eh, tady musíme jasně říci, že Izrael má právo na existenci. A eh, řada lidí, takže vlastně existuje už v podstatě charta, kterou řadu lidí, eh, řada lidí ignoruje, jako kdyby vůbec už nebyla relevantní. Ehm, co říkal palestinský ambasador v Indii? Říkal, Izraelci chtějí, abychom je uznali a v podstatě nejsou dva palestinci, kteří by se neschodli na tom, že Izrael existuje. Takže v podstatě proč bychom to měli uznávat? To je eh, jenom potvrzení něčeho zřejmého. Ale eh, zároveň eh, nechtějí přímo říci, že tady Izrael je židovský stát. Ehm, Tady opravdu, pokud eh, chceme dosáhnout pokroku v těchto eh, klíčových věcech, eh, nedosáhneme trvalého řešení těchto věcí. Děkuji. Další, děkuji. Všichni se asi shodneme na tom, že řešení dvou států je klíčové. Samozřejmě potřebujeme mít také životaschopný palestinský stát. Já si vážím mm, toho, jaké úsilí vyvíjí eh, kvartet v tomto regionu. Moje otázka je, jaké jsou konkrétní následující kroky, které by mohly proběhnout za eh, koordinace kvartetu. Víme, že eh, Izrael a Palestina mají různý přístup, co se týče řešení krizí, jaká bude strategie EU vůči Izraeli. Bude Izrael dostatečně eh, reagovat. A co se tedy také týče vymáhání eh, rozhodnutí kvartetu eh, mezi arabskými vůdci, myslíte si, že členové Arabské ligy budou chtít změkčit svoji velmi tvrdé stanovisko vůči Izraeli? Myslíte si, že to je více než nějaké pouze prázdné sliby? Děkuji. Honorable Khan. Thank you, Chair. Uh, eh, děkuji, pane předsedo. Pane Gentilini, já vám také děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Eh, tahle ta věc je opravdu komplikovaná, má dlouhou historii. A pokaždé, když o tom diskutujeme, tak si eh, můžeme vyslechnout různé argumenty z obou stran. Ale i když poodstoupíme a podíváme se na eh, to trošku globálněji, tak se ukazují eh, jasně některé věci. Za prvé, ztráty ty eh, utrpěla zejména palestinská strana. Samozřejmě některé eh, ztráty eh, k ním došlo i na izraelské straně, ale když se podíváme na historii, tak je to prostě jasné, kde došlo k větším ztrátám. A také potom, když se podíváme na tu zemi, o které hovoříme, když celá, tedy ten spor začal, byl to Izrael, který měl asi 35% toho území a asi 65% měli palestinci. Dnes když se podíváte na skutečnost, eh, je to naopak. Izrael má 65% a palestinci mají asi 35%. a e, s tím e, budováním nelegálních osad to stále pokračuje a vlastně mezinárodní společenství se začíná obávat, že e, řešení dvou států v podstatě takhle skomírá před našimi vlastními, před našimi vlastními očima a Otázka je, co tedy s tím můžeme udělat, abychom zastavili nelegální výstavbu osad, která v podstatě úplně podkopává um, řešení dvou států. A za druhé, co můžeme udělat, abychom dali naději palestincům, že když se podíváme na, na to utrpení, eh, eh, oni opravdu mají situaci těžší. A Samozřejmě nyní eh, hodně hovoříme třeba o té situaci uprchlíků. Já jsem navštívil i uprchlické tábory, já jsem tam, navš- jsem tam eh, se setkal třeba s, pal- s palestinskou rodinou, tam, byla, eh, tam byly tři generace těch, této rodiny které žili v jednom stanu. Bylo tam miminko, které se narodilo v tom táboře ale třeba už matka toho dítěte se narodila v táboře a její matka, tedy babička toho dítěte, už se také narodila v jiném táboře, kde byli vysídleni palestinci. Takže já si myslím, že už opravdu musíme poskytnout nějakou naději palestinců, že opravdu v rámci toho dialogu chceme skutečně nalézt řešení. A ještě jedna věc kdy je pravděpodobné, že budeme mít eh, eh, vodítka z EU pro označování eh, produktů z osad. Děkuji, pan Papadakis, prosím. Kyrie Gentilini, η τοποθέτησή mm. Děkuji mnohokrát, pane Gentilini. Vy jste říkal to, co stále říká Evropská unie, to znamená systematická operace minimalizování palestinského problému. Právě ve vaší snaze skrýt to skutečnost, že dochází k okupování palestinských, palestinských území, ve snaze minimalizovat problém a diskvalifikovat tento problém. Vy pokračujete stejně ve stejné taktice Na jednu stranu se prostě dává eh, jak rovnost, tak oběti. Někdo, kdo bojuje proti okupace, pokupaci, eh, proti politickým vězním je kvalifikován za teroristu, zatímco Evropská unie a USA stále hovoří o <clears throat> obchodních a dalších vztazích, které mají s Izraelem. I řecká vláda má enormní odpovědnost, eh, protože tady s Izraelem spolupracovalo na nějaké vojenské akci Blue Flag. A to je začátek nového útoku proti palestincům. Tady se nehovoří příliš o okupaci. <clears throat> nehovoří se příliš o kriminálních činech e, zaměňuje se oběť a pachatel. Děkuji. A nyní e, prosím e, závěry. It's always very useful to, to... Děkuji, ono je vždycky užitečné mezi vás sem přijít, vyslechnout si vaše připomínky, eh, takhle udělat si představu o názorech, které zde panují. Takže zazněla zde opravdu celá řada zajímavých komentářů. Eh, první otázky položila madame Alio Marie, eh, která se ptala na velmi důležité věci. Ona hovořila o přijatelných řešeních. To je velmi pozitivní, protože když se díváme na ten region, tak tam je tolik, tam je tolik výzev, tolik eh, problémů. Takže když se na to potom podíváme z hlediska eh, mírového procesu, to řešení existuje. A to je řešení dvou států. Zde všichni víme, eh, kudy se máme ubírat, kam, kam směřujeme. Tohle určitě je možné. Pan Howitt také zmínil několik důležitých věcí o dopadu toho označení regionu. Já si myslím, že to hodně vyjasní situaci. Tady jde také o implementaci nové legislativy v podstatě to není nic eh, nového, protože eh, to je tedy eh, legislativa EU. Ale já tedy vím, že existuje tahle ta politika EU, kterou respektuji, takže já nehovořím přímo s Hamásem, ale ta otázka usmíření to je obrovsky eh, důležitá věc. Já to vždycky říkám, eh, pokaždé, když tam cestuji, říkám to Ramaláhu. Ehm, oni samozřejmě musí udělat více proto, aby palestinská samozpráva mm, posílila svoji přítomnost v pásmu Gazy. Belder refer to, to... Pan Belder se ptal na to, zda už eh, nemáme nějaký eh, pocit, že už eh, tam panuje taková únava. A je zřejmé, že všichni vůdci musí ukazovat nějaké vůdčí kvality. Všichni z nich. A EU má velmi jasnou představu o tom, jaké má být řešení. Jsou to ty dva státy, hranice z roku 66-67, paní Sakorafa také zmínila jednu věc. Já tady vlastně se snažím říct, že potřebujeme jasný politický proces, který se postaví k eh, tomu násilí, které eh, nyní panuje v tomto regionu. To násilí můžeme ukončit politickými prostředky. Já vidím to též, co vidíte i vy. Pokud ale chceme být užiteční, tak prostě musíme zatlačit na vůdce, aby tedy projevili své vůči kvality, aby podnikli odvážné kroky. V kvartetu, když jsme hovořili o krocích na místě, které jsou potřebné a které by byly eh, v souladu s předchozími dohodami. Pan Smith také hovořil o usmíření. To je důležitá věc, já to říkám po každém. On také hovořil o tom eh, označení regionu, to je něco, na čem pracujeme. Uvidíme, jaký to bude mít dopad. Co můžeme udělat pro to, aby věci pochodu? My opravdu doufáme, že to pokročí ku předu. Do, eh, a, a, a parlato della, del, del, del, del, del, del ruolo dell'attuale leadership. Pan Kastády hovořil o roli stávajícího vedení a naší roli. Já se domnívám, že potřeba je naprosto zásadní, abychom pracovali s tím, co máme a snažili se z toho vytěžit maximum role států v zálivu těch regionálních partnerů je naprosto zásadní. A mezi nimi je role Egyptu v souvislosti s Gázou, pak zde má Jordánskou svoji roli, Saudská Arábie má svoji roli. To jsou ty státy, které mohou zasáhnout do iniciativy míru. Musíme pamatovat na to, co má stát na samém počátku. Jak vypadá ta arabská iniciativa? Já myslím, že jsem říkal, že my jako Evropská unie se musíme v tuto chvíli maximálně snažit o některé činnosti, a tohle je jedna z nich, EU, kvartet a další partneři. se musí skutečně aktivně zasazovat o prosazování těchto činností. Pan Schriever zdůraznil něco, co jsem už tak jako tak říkal. Otázka je řešení dvou států to nejlepší? Odpověď zní ano, je to to nejlepší řešení. A v tuto chvíli, když to, co vidíte v terénu, je násilí, a možná to jenom ukazuje ještě Víc a ilustrativněji, že jsou to právě dva státy, na něž se musíme soustředit. To je to řešení a proto jsem se snažil přesně tohle vysvětlit. Je třeba to jen realizovat v praxi. Pan Fard Orden hovořil o tom, co říkal premiér Netanyahu a ptal se, zda využíváme naše páky a je vždycky zapotřebí, abychom ty páky používali na obou stranách. S tím, že se vždy snažíme o dvoustátní řešení a v praxi to takto naplňovali. Musíme využít všechny prostředky, které máme. Pakliže samozřejmě na to druhá strana bude reagovat. Máme zde svoje slovo, máme zde svůj prostor, svoji roli a je zde prostor pro Evropskou unii, aby s oběma partnery postoupila ku předu. Tohle už zaznělo. Já se nechci znovu opakovat, ale my musíme My, myslím, musíme ten proces eh, ještě hlouběji nastartovat a pan Carver na to navázal, když eh, hovořil o pr- právu Izraele existovat. Já jsem reagoval na arabskou iniciativu a ta arabská iniciativa nám říká mnohé, pokud jde o to, jaké pocity se v tuto chvíli objevují v regionu. Nabídka je zde dána, existuje a pro nás je teď zásadní, ten proces rozpracovat. Pan Poc, Poche, ten hovořil o celém seznamu věcí a já to asi nemusím opakovat. Je to v, eh, nadefinováno v procesu i v přílohách. Já myslím, že je třeba na západním pobřeží Palestince vybavit mnohem většími pravomocemi, hospodářskými, bezpečnostními, týkajícími se infrastruktury, ale všechno to musí vždycky zahrnovat zájmy obou partnerů. A já myslím, že jakmile se ten proces opravdu rozpracuje, když dojde k odpovídajícímu pokroku, tak potom my i celý region můžeme navrhnout další eh, opatření. Pánka hořel o historii a vznesl určité otázky. Já znovu říkám, já se vždycky zaměřuji na to, co mohu přispět. To je ta moje malá ambice, já chci pomoci. A historie nám nepomůže, podle mého názoru. My se musíme dívat do budoucna. Vy jste hovořil u ně, o něčem, co se stejně je, tak jako tak připravuje. Pan jak když ten vystoupil jako poslední. Evropská unie zde má jasné stanovisko, stanovisko dvou států, řešení dvou států, otázka, zda se vracíme zpátky k hranicím z roku 67 a já nechci nic skrývat. Já myslím, že k tomu mám hodně co říct, protože Evropská unie k tomu má hodně co říct. Děkuji. Děkuji vám za vystoupení. Určitě. Budeme mít ještě více příležitostí tuhle debatu dál rozvést. Tahle debata tady stejně nekončí, ale v tuto chvíli budeme pokračovat dál. A čeká nás další bod na programu. Uh, the passing uh, away of a major statesman, Helmut Schmidt, someone who has been, as you yourself to, že zemřel takový státník jako Helmut Schmidt, někdo, kdo uh, sehrál tak obrovsky důležitou roli při uh, vytvoření Evropské unie a vůbec celoevropského rozvoje. Já si myslím, že možná bychom měli mít při nejmenším minutu ticha na památku kancléře Schmidta. Já jsem mm, tedy mm, pocházím z řeckého parlamentu původně, tak eh, nevím, jaké jsou zvyky tady, ale přece jenom si myslím, že takového velkého státníka bychom měli uctít. The session to, uh, to the proxy wars in the EU neighborhood. Uh, Dostáváme se k zástupným válkám v sousedství Evropské unie. Máme zde vůdce opozice z, z gruzínského parlamentu. Vítám vás, kolegové. A budu se držet rady řeckého kolegy. A požádám vás o minutu ticha pro Helmuta Schmidta. Mně to taky přijde. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu zástupné války v sousedství EU. Toto je vlastně navázání na diskusy, které už jsme měli dnes dopoledne s kolegyněmi a kolegy z balkánských zemí, které však chceme vést dál nyní s odborníky, zejména otázky v souvislosti s problematikou Blízkého východu. Já jsem dnes ráno svou pozici k tomu již vyjádřila, proto se nechci opakovat, abychom měli více prostoru pro diskusy, ale musím konstatovat, že z části tu řečníci ještě nejsou. No. Well, it happens from time to time. Můžeme začít. Kdo je tady první? Hmm. Na seznamu docent na univerzitě ve Washingtonu, pokročilých historických studií a vyjádří se. Dáme mu 10 minut či méně. Máte slovo. Děkuji vám za pozvání. První téma jsou zástupné války jako takové. Zde není nic nového. Jsou to staré války, je to starý pojem. Příkladem je americká revoluce, která začala jako válka proti eh, Francii. Výhodou, výhody máme tři. Já jsem se na tím nikdy takhle nezamýšlela, ale je to zajímavé říká pan předseda. Zá, výhody spočívají v tom, že je snadné to popřít anebo profiltrovat uh, informacem. Také se tím vyhneme eskalaci války. Příkladem je studená válka, kdy na zástupná válka byla jedním rysem studené války, jelikož ty eh, dvě strany se nechtěly střetnout přímo kvůli možnosti jaderné hrozby. Takže po roce 45 to takhle bylo, další 40 let. Další výhoda je ekonomičnost. Zde hovoříme o konfliktech menší intenzity, když zahraniční eh, eh, mocnost použije zásobnou válku, tak to používá proto, aby ovládla jinými způsoby nějaké území. Třeba je to kvůli Eh, energetické otázce nebo kvůli nějaké eh, mož, možnosti přechodu přes toto území. Potom je zde další výhoda a to je něco, čemu říkáme zástupná past. Asymetrická zástupná válka. Zde hovoříme o eh, nákladech na běžné a mimořádné náklady. Může to být poměr jednaku 100 nebo jednaku tisícům nebo i víc což vlastně umožní, aby znepřátelená strana, která používá mimořádné eh, prostředky, úplně vykrvácela. Příkladem je Spojené státy ve Větnamu nebo Irák a Afganistán eh, od roku 2003 do roku 2012. Eh, byl tohle případ operace v Iráku. Klíčem je to, že znepřátelená země zapojí své běžné jednotky proti těm mimořádným jednotkám, což může mít své finanční výhody pro danou zemi. A nyní chci hovořit konkrétně eh, referenční hodnoty v tuto chvíli máme jen v některých zemích Budeme tedy hovořit o celém regionu. Budu hovořit o eh, regionálních hráčích. Ne o velmocích, ale o těch regionálních hráčích. Máme zde různé typy zapojení regionálních hráčů. Někteří jsou velmi pasivní a tam patří Izrael i Jordánsko. Po, jsou opatrní, sledují to zpovzdálení, možná v budoucnu změní stanovisko, takže je třeba na ně pamatovat při různých řešení. Aktivnější je zde Turecko. Turecko hovoří vždycky velmi hlasitě a dělá velká prohlášení. Také pro, po, podporuje zástupné války v Sýrii, ale jako takové Turecko nemá příliš možností se profilovat lokálně. Pak jsou zde eh, Saudská Arábie a satelity, Katar a Spojené arabské emiráty ty jsou aktivnější, ale samozřejmě ty běžné prostředky nezapojují. Irán, a Bananské satelity a Hezbollah ty jsou nasazené samozřejmě v nedávné době. Se k něm připojilo Rusko. Strategickým důvodem iránského zapojení je eh, napojení na Hezbalách a Asáda. To se vracíme do začátku roku 80. let. A tehdy se Irán takto začal angažovat Syrii. To je závazek, který umožnil Saudské Arábii a satelitům spustit tyhle zástupné války a v podstatě mohli předpokládat, že Iránu podkopou zcela situaci. Ale Irán zvládl otevřít druhou frontu v Jemenu, byla zde reciprocita mezi Saudskou Arábií a Iránem, boj proti zástupným jednotkám, tomu se teďka říká iránská zástupná válka. Je to v podstatě taková vyhýbavá hra, kdy se snaží tlačit jeden na druhého a skorumpovat jeden druhého, ale musíte si uvědomit, že tohle znepřátelení se odehrává v daném kontextu. Takže ekonomicky Irán i Saudská Arábie to zvládnou. Je zde jasné domácí riziko, to ano, i finanční riziko, protože doma nemají eh, tyto státy až takové příjmy. Eh, to znepřátelení eh, vysvětluje i vztah Saudské Arábie a Spojených států, protože je zde patrné, že i vzhledem k finanční situaci Iránu a finančním prostředkům, které jsou k dispozici, se, se na úkor Saudské Arábie podařilo zlepšit situaci Iránu. A Teď se dostáváme ke Spojeným státům, sankcím a politice. Spojené státy eh, teď zažívají volební rok, takže zahraniční politika až tolik nezajímá a jde jim o souhlasné prohlášení z Washingtonu. Ty politiky jsou často protimluvné, a všechno to záleží na prezidentovi a jeho, eh, jeho eh, poradcích pro zahraniční věci, jako je Susan Rice. Je to tedy ne zahraniční politika, ale spíš takový odkaz prezidenta. Jednak politika toho hlavně neudělat nic hloupého. Potom je zde otázka soustředěnosti na uh, zbraně masového ničení v daném regionu, snaha vyhnout se jednak chybě a jednak teroristickému útoku, ať už na americké půdě nebo někde jinde. Takže to je strach z teroristů, který eh, jim, který je vede, je to trošku něco jako obsese islámským státem a návazný vztah k Iránu a Asadovu režimu. Tohle se projevuje v regionu, to se objevuje v dohodách o chemických zbraních a jiných zbraních a objevuje se to i ve vztahu k eh, Asádovi. Třetí prvek této politiky, hlavně neudělat nic hloupého, ono je to tr- řečeno trošku hruběji, ale to tady říkat nebudu. Je to politika protimluvu. Spojené státy uh, zatlačil na Izrael, aby si vlastně vytvořil bez, ža- bez jakýchkoliv výhod další nepřátelé. Takže snaha uh, o roztržky a konflikty. Takže vztah s Iránem bez toho, aby Irán byl až tak zpřátelenou zemí, to je vlastně platforma, na které se to všechno odhrává a neexistuje žádná země v regionu, která by skutečně podporovala Eh, směr americké politiky, nebo zde byla jakoliv aktivně angažována. Americký proces v Sýrii. Zástupné války mají velmi omezené horizonty. Tam není možnost aby se to dovedlo k něčemu eh, smysluplnému. Je to spíše kontrola škod a smírňování škod. Jsou zde doporučení, co se týče další politiky. Každá velmoc je ohromná, teď hovořím o Evropské unii, Spojených státech. Před několika lety zde byla finanční krize, není zde ani možnost, ani chuť dělat něco zajímavého, nového, průlomového v daném regionu. I kdyby tam ta vůle byla, tak by tam zase nebyla politika. Je, jsou zde malé výhody a veliké nevýhody. Když ta politika existuje, tak je zase nemožné jakkoliv ovlivnit výstupy takové politiky. Ten region je příliš daleko, je příliš izolovaný, takže mm, je těžké zde učinit kroky, které by vedly k nějaké jakékoliv flexibilitě. A poslední věc je otevřenost. Já jsem hovořil o referenci Sýrie a Irák už do těchto referenčních hodnot nepatří. Máme 100 let od těch mírových dohod, které vedly k ustavení stávající situace. Možná bychom si měli tyhle referenční hodnoty teď už odstranit a měli bychom se zamyslet nad tím, jaká je zde skutečně politická struktura, jaká, jaké jsou zde ty hybné páky. Máme zde Jordánsko, Izrael, uh, a Jordánsko v tuto chvíli představuje určité politické potíže. Možná bychom měli ten region v našich eh, plánech zcela přepracovat, protože za poslední sto došlo k tak zásadním změnám, že už to původní nastavení ani nefunguje. Eh, a v tuto chvíli dávám slovo Katarině Volčiv, která pracuje na univerzitě v Birminghamu Eh, na oddělení politiky a mezinárodní studií. Pan Lukas nepřijel kvůli úmrtí Helmuta Schmidta se nemohl dostavit, protože eh, má jiné závazky eh, jinde v souvislosti s touto událostí s úmrtím Helmuta Schmidta. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, také děkuji za tento úvod. Když se podíváme na přístup Ruska k zástupným válkám v blízkém zahraničí, tak můžeme říct, že je to strategie nízkých nákladů a vysokých výnosů. De facto se ta situace stává velmi komplikovanou a ukazuje se, že každá zástupná válka sebou nese rizika, která nyní se jasně ukazují na Ukrajině. Začneme takovým přehledem. Rusko využilo vojenskou moc dvakrát na Krymu a ve východním eh, regionu Donbasu. Eh, tyhle ty dvě věci se kolikrát směšují dohromady, ale přitom účely byly odlišné. Eh, Krym, tam jsou tři prvky. Prvek potrestání, zastrašení ale zejména tady v podstatě jde o, eh, řekněme, opravné eh, spravedlnosti, opravné justici, která má eh, za účel napravit minulá příkoří. Také jasně tam vidíme hybridní válku, takže jsou tam různé skryté nebo i méně skryté operace, které jsou velmi dobře kalibrovány, tak aby se vyhnuli překročení jakéhosi Prahu, který by vyvolal eh, vojenskou reakci. Takže Krym v podstatě lze považovat za jakýsi, řekněme, úspěch. Ovšem, eh, situace v Donbachu je mnohem komplikovanější. Asi nejbližší analogie, kterou máme, je s jinými eh, zmrzlými konflikty v postsovětském sféře. E, tam jde samozřejmě také o cíle. Všechny ty zmrzlé konflikty měly jasný e, územní a etnický e, prvek, který chybí v Donbasu. To, co máme v Donbasu, více než 20 let po pádu SSSR. Tady je v podstatě takový, takové Eh, vypuknutí eh, sporů, řekněme, tady vlastně eh, vznikají potom nové republiky. Takže vojenská moc se potom používá velmi omezeně, aby se něčeho dosáhlo, tam vlastně dochází k vojenskému přesvědčování, které má samozřejmě za účel přesvědčit domácí obyvatelstvo eh, k tomu, co chce ta velmoc, která tam nějakým způsobem působí. Takže ty cíle jsou bezprecedenční, eh, přinejmenším tedy v té postsovětské sféře. Tam v podstatě jde oddělení části území od státu a za komponování jít zpátky do, za, za nových politických podmínek což by v podstatě vytvořili jakýsi ruský protektorát nebo enklávu v rámci jednotlého ukrajinského prostoru, což je velmi ambiciozní, ale zároveň e, riziková, rizikový cíl. Proč tenhle ten cíl vůbec existuje? Jednak je to pro vytvoření nového typu závislosti mezi Ruskem a Ukrajinou ta stávající mm, závislost. V podstatě jsou to mnohonásobné závislosti, které se týkají obchodu, energetiky a dalších oblastí. Ty zatím selhaly v tom, aby eh, poskytli Rusku eh, vliv, který očekávalo. Takže tyhle ty politické cíle, aby se přepsaly hranice a struktury eh, ukrajinského státu,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 bylo tedy eh, úspěšné pouze v omezeném měřítku, protože Ukrajina nezareagovala na ty zastrašující eh, prvky, jako třeba roze, strategické rozestavění ruských sil eh, podél hranic. Takže v podstatě tady dochází k eskalaci a k deeskalaci. Jednak je tam tedy hybridní, hybridní válka, kde jsou místní dobrovolníci a přechází to tedy k omezené válce, kdy se používají vojenské jednotky, ale pouze omezeně a tak taky omezeně v čase. Takže v podstatě tady je potřeba eh, zachovat eh, takový dojem, že jde o občanskou válku, ale vlastně to je zejména tedy pro eh, ruskou veřejnost, která by asi jinak netolerovala vysoké náklady. A samozřejmě, co se tedy týče potom ještě zapojení do Sýrie, tak můžeme být trošku skeptičtí ohledně tohoto argumentu. Takže v podstatě jde o přesvědčení, že Ukrajina musí revidovat svoji teritoriální strukturu tak, aby zapojila Donbas za jiných podmínek, ale mezi mezinárodně to umožňuje Rusku, aby zamítlo nějakou intervenci, protože se může tvářit jako někdo, kdo v podstatě vyjednává o mír. Tahle ta strategie vychází samozřejmě z omezené síly, takže e, spolehá na to, že e, Ukrajina e, zareaguje na ty politické požadavky a právě proto je to bezprecedenční, ambiciozní a riziková strategie. Proč eh, to sebou nese rizika? Protože použití vojenské síly legitimizuje eh, požadavky takže potom samozřejmě je potřeba použít více a více sil, jak jsme vlastně viděli těsně před eh, Minskou dohodou a potom druhou Minskou dohodou. Tam vlastně došlo zase k eskalaci, která zase delegitimizovala eh, požadavky. Takže co se týče situace na Ukrajině nyní, tak v podstatě je tam jakési od, hnutí odporu. Já jsem se nesetkala s, žádnou, s žádným člověkem z Ukrajiny, který by byl ochoten jen tak implementovat dohodu z Minsku číslo 2 a v podstatě tedy jsme na mrtvém bodě. Ona je to velmi zajímavá dohoda, protože když se podíváme na mezinárodní praxi, tak eh, co běžně máme? Je tedy první dohoda o e, složení zbraní, po ní potom následuje delší, detailnější e, politická dohoda. Ale v podstatě Minsk, je, Min, Minsk 1 a Minsk 2, celý ten proces smísí do jednoho. E, kde v podstatě se zaměšuje to použití vojenské síly a politické dohody. Takže zatím ten konflikt v Donbasu eh, tam eh, v podstatě nejde o eh, dosažení anexe této části Ukrajiny. Tady jde spíše o revidování konstitucionální ústavní struktury na Ukrajině, ale v podstatě už to probíhá přes rok a můžeme tedy říci, že války jsou relativně levné, ale okupace je nákladná, takže právě to vidíme v Donbasu. Ten rozsah eh, toho, aby eh, to bylo vlastně, jak tomu říká Ukrajina dnes, eh, okupované území, ten, ten náklady jsou vysoké, 2,5 milionů lidí tam ještě stále žije a polovina z nich jsou důchodci kteří eh, dostávají tedy eh, nepravidelné platby. Mm. Stále tam ještě jsou ale veřejné služby, opravují se tam silnice ještě rychleji, než když eh, tomu ten region zpravovala kijevská vláda. Ovšem náklady exkalují a v kontextu širší krize na to nemůžeme zapomínat. Teď eh, je otázka, nakolik eh, intervenující mocnost je ochotná uplatnit eh, vojenskou sílu a <clears throat> nebo si zvolit méně ambiciozní politické řešení, které třeba ne, nesplní všechny jejich ambice. Co je tady důležité? nejenom pro Ukrajinu, ale v podstatě pro celou postsovětskou sféru. Až do minulého roku si všichni mysleli, že, bylo rozdělen, že existuje jakési rozdělení mezi eh, ruskou eh, zahraniční politiku. Jedna je tedy pro blízké eh, zahraničí a druhá je pro daleké zahraniční. Takže mm, v podstatě tam byly jakoby dvě odlišné klávesnice. Ty se ale nyní spojily, takže vlastně máme jednu takovou dlouhou klávesnici, kterou oni používají, aby hráli strategickou hru a takže teď je vlastně to celé mnohem méně předpověditelné. To, co nyní vidíme tedy na Ukrajině, to ve srovnání s předchozím vývojem v postsovětské sféře, to je v podstatě nový model ruského vojenského přemýšlení, kde se tedy kombinují tradiční vojenské nástroje, ty samozřejmě tanky či vojenská letadla opravdu existují, ale nyní je tam nový důraz na překvapení strategickou eh, ambiguitu, nejasnost a takže proto je to právě těžko předpověditelné, ale zároveň je to taky velmi těžké, ohledně, co se týče taktických, taktického vývoje nějakých širších politických eh, cílů. Takže já bych tady doporučovala zejména, abychom se deměřili nejména, nejenom na ty taktické otázky, ale vůbec na ty širší eh, globální cíle, které tedy Rusko zřejmě sleduje. Děkuji. Nyní přejdeme k rozpravě. George Nemec, Maďarska, prosím. Ještě tady není, je tam nějaká jiná zástupná válka asi, které se musí věnuje tak pan Ačubalis. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, v prvé řadě Musíme jasně označovat eh, jasnými slovy to, co se děje. Musíme uznat, že na zástupné války v našem sousedství jsou vlastně válkami proti nám proti euroatlantské civilizace. Když se podíváme na ruskou zahraniční politiku, tak si můžeme celá jasně uvědomit, jaká je ruská agenda, co se týče Evropy. Jsou zde dány priority. Přerušit rozšíření Evropské unie a ovládat jejich prostor. Také je zde snaha zamezit evropským institucím eh, mít důležitou roli a zachovat energetickou závislost na Rusku v zemích Evropské unie, to se týká podnikatelské sféry, politické sféry, výzkumné sféry, neziskové sféry. Snaha rozdělit Evropskou unii a snaha oslabit transatlantské vazby. Poslední týdny nám jasně ukazují, že Rusko se nemění. Rusko a jeho zásahy v Sýrii vedlo k další vlně migrantů do Evropy. Také zde máme informaci o nové arktické trase přes Rusko a Norsko. Takže to je další rostoucí počet migrantů, kteří přeskračují hranice a vlastně eh, spouštěčem bylo Rusko. Je to jenom několik příkladů ruské strategie, politické, vojenské a hospodářské prostředky. Má to vést k narušení naší stability a jednoty a má to zatížit program evropských vůdců v době, kdy je třeba přepracovat a přeskoumat sankce. Sankce EU proti Kremlu po válce proti Ukrajině je výborný příklad té jednoty, kterou jsme vykázali a vyhráli jsme. A je zde hrozba nových nebezpečí, kdy eh, Putina zastavili právě naše sankce. Takže musíme podniknout kroky zde, uplatnit naše pravidla a držet se jich nadále bojovat proti politické korupce, snažit se o transparentnost našich politických stran. Musíme se snažit o komunikaci jednotné a svobodné Evropy jakožto naší vize. Děkuji. Hello. I will speak in uh, Romanian. Dobrý den, já budu hovořit rumunsky. Foarte îngrijorat de războiul care Když hovoříme o válce na Ukrajině a na situaci v Černém moři, Evropská unie bez NATO nemá možnost čelit takovým hrozbám. My podporujeme strategické partnerství s NATEM a chtěli bychom i nadále tvořit geostrategickou eh, jednotku, když je to složité, když tady válka v Bíle, na Blízkém východě představují, je situace na Ukrajině ohrožení nejen pro Rumunsko, ale pro celou Evropskou unii. Země, které jsou vlastně nejslabší, eh, když se jedná o zástupné války. To jsou země východní Evropy, které jsou sousedství Ukrajiny a Ruska. Jak Evropa v případě invaze na Ukrajinu bude reagovat. Rumunsko má ku příkladu druhou nejdelší hranici eh, s Ukrajinou přes 270 tisíc kilometrů a v současné době je to eh, stále ještě bezpečná hranice. Děkuji vám. Όσες ώρες και να μιλούν οι εισηγητές που προηγήθηκαν, Pan předešlý zpravodaj hovořil poměrně dlouho, ale neoznámil nám příčiny těchto válek a jejich cíle. Eh, jedná se o bohatství, mm, jedná se o snaze získat energetických zdrojů. To je přece původ této války. Hovoří se o druhotných věcech, ale ne o imperialistických silách a dalších marginálních silách, které prosazují své vlastní zájmy a pokračují v těchto válkách ve svém vlastním zájmu. A každá země, která tady sleduje svůj zájem, určité strany jsou stále v konfliktu a každý, jak říkám, sleduje stále své vlastní zájmy zájmy, které jsou v protikladu s velkými mocnosti, ale proto tady tyto války panují. Závěrem bych rád řekl, že tady zazněly historické reference, ale jaká role Sovětského svazu a jeho intervence v Afganistanu byla, vždyť se eh, mu podařilo nastolit určité podmínky. Byly tady ženy, které byly vzdělávány, učily ve školách, děti, dívky mohly do školy, byly tady lékařky. Podívejte se, co dělali eh, USA ve Větnamu, co pak Sovětský svaz. A co má Rusko dělat po všem tom, jak reaguje Evropa a Spojené státy? to, co existuje, zbylo v Afganistánu, je chudoba a mizérie a bída, promiňte. To jsou výsledky vaší politiky. Tady máme dva naprosto odlišné světy. Děkuji. Pan předseda hovoří bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla doplnit jednu věc k tomu, co už zaznělo z úst kolegů. Když říkáme zástupné války, tak bychom tomu mohli zároveň říkat i hybridní války. Máme k tomu celou řadu literatury a konkrétně upřednostňuji finskou iniciativu, která provedla analýzu, jak tomu brožurka z Helsenek, kdy parlamentní shromáždění OECD zasedalo a dostalo k do ruky tuto analýzu s tím, že hybridní války nejsou žádnou novinkou. Jsou to nepřímé války, hybridní války, jejichž prvky se objevovaly v minulosti a Litva byla jedním z příkladů. Podívejte se, jak jsme byli v, ve 40. roce okupováni. Pak bylo řečeno, že to bylo vlastně k radosti našeho lidu. Je zde zapotřebí koordinace úsilí na vysoké úrovni k tomu, aby to opravdu nakonec působilo tak, jako to působilo. Musí být koordinována práce eh, média, médií, politiku a tak dále. A já bych řekla, že média hrají na západě svoji roli, protože jsou financovány Ruskem. Stav hotelu a je tam něco, čemu se říká Russia Today, teď už se ten eh, kanál jmenuje jinak, je to v perfektní angličtině a Uvádí se tam, že není nic horšího než Západ a Spojené státy. A já se nad tím zamýšlím, pokud někdo naslouchá tomuhle vymývání mozku každý den, kdy je to prezentováno v perfektní angličtině, tak samozřejmě, že se tam úspěch dostaví. Máme zde jasnou propagandu Ruska, která působí v zahraničí a já bych jenom ráda poukázala na to, že zde musíme všichni postupovat společně a chránit naši společnost proti tomu, aby byla takhle matena. Tohle je poslední fáze přípravy na válku. Je to ovládnutí myslí a srdcí lidí a my nesmíme dopustit, abychom tenhle boj prohrávali. Děkuji. Thank you very much. Now we are... Děkuji vám. Ačkoliv jsem říkal, co jsem říkal, eh, tak to už neplatí. Je zde Edward Lucas z Londýna, vysoce postavený ekonom, který se zabývá a analýzou ve Washingtonu. Máme zde přenos z Londýna a já bych ho požádal, aby se na 10 minut ujel slova a vyslovil se. Za prvé, pane Broku, pane předsedo, já jsem moc rád, že mám možnost s vámi hovořit přes videokonferenci. Omlouvám se za spoždění. Je to kvůli tomu, že Helmut Schmidt, bývalý kancléř, právě zemřel a já jsem psal k tomu nekrolog, protože se to musí objevit na webové stránce ekonomistu. Já se představím, já jsem tyto otázky řešil víc než 30 let. Já jsem se zabýval Sovětským svazem a sovětským blokem v době studené války. Hodně jsem se angažoval v 80. letech za takzvanou železnou oponou v dizentu a řešil jsem problémy evropské bezpečnosti i v do- době, kdy už všichni říkali, že Evropa už je bezpečná a osvobozená, že už není potřeba se znepokojovat. Já jsem znepokojen byl když eh, zazněl v Hamburku v roce 1994 eh, projev prezidenta, který hovořil o nebezpečí agresa v zahraničí a už tehdy tohle bylo naprosto patné, pak to bylo patné v 90. letech. To nejsou nové problémy. Jenom někteří jsme si toho nevšímali dostatečně a to je potřeba zdůraznit. A také bych poukázal na to, že teď bychom měli věnovat odpovídající pozornost tomu, kdo měl pravdu. Estonci, Litevci, Lotyši, Poláci, Češi, Ukrajinci a tak dále. Oni na to upozorňovali i v dobách, kdy na západě panovalo usínání na Vavřínech. Oni měli pravdu tehdy a mají pravdu teď a měli bychom těmto lidem dál naslouchat. Je to ta přední linie v Evropě, protože oni vědí, já jsem měl to štěstí, že jsem slyšel leteckou kolegyně, přesně to označila, hybridní války, hybridní válka Ruska, která zde probíhá. Takže tyto zástupné války nás poučí o záměrech určité velmoci, která nechce přímo bojovat, ale v podstatě boje, používá zástupné problémy, zástupné války, chce vytvořit jakousi dvojznačnost a znehybnět své e, protivníky. Pokud to nejde, tak to nejde a pokud to jde, tak řekneme, no, to jsme nebyli my. A slyšíme to i z Řecka. Řecko právě vystupovalo, řecký kolega vystupoval před chviličkou a hovořil o imperialismu a dalších zemích a má pravdu, to jsou zástupné války, které probíhaly na sovětské straně v době studené války. Bylo to tak, proti Američanům nebylo to něco, co by bylo konkrétně jenom čistě ruské. Není to čistě ruská technika, ale je potřeba, když hovoříme o imperialismu, se snažit, jak se skalibrovat naši morálku. Ono je jednoduché hovořit o třetím světě, imperialismu, Azii, Africe a tak dále. Ale ty původní země ve východní Evropě zažily imperialismus sovětského bloku a zažívají to dál, takže ty levicové strany, které hovoří o imperialismu, kolonialismu a tak dále, ty by měly se zabývat tím, co se děje teďka na Ukrajině a co se může stát v Pobaltí, co se může stát v Polsku a v dalších zemích. My se pečlivě na západě zamýšlíme nad tím, co vlastně Rusko chce, co chce dosáhnout těmito válkami. My totiž hovoříme v určitých škatulkách. Tohle je spravodajská záležitost, tohle je policejní záležitost, tohle je energetická záležitost. A e, otázka vývozu, hospodářství, podnikatelské sféry, kultury, novinky, Eh, reportáže, zpravodajství. To jsou všechno ty škatulky, kategorie, které vlastně rozdělují to, co se děje. Máme zde profesní etiku, máme zde instituce, máme zde institucionální překážky. Tohle všechno nastavuje rámec fungování naší společnosti. Ale v tuto chvíli zde máme znepřátelenou stranu, která vůbec tyhle škatulky, které v minulosti fungovaly, nezobrazuje. Teď je tam propaganda, která funguje jinak dopoledne, v poledne, energetické vydírání běží odpoledne, potom korupce večer a za noc se to zase všechno mění a druhý den to vypadá úplně celé jinak. A já jsem říkal, spojené síly v zájmu hrozby, protože každý malinký střípek práce Ruska má vést k tomu, co se nakonec má objevit v médiích, prostřednictvím Gazpromu, energetických gigantů, prostřednictvím eh, těch velkých silných vach, eh, ruské eh, vojenské síly. Je to všechno směřováno jedným jediným směrem a pro nás je velmi důležité a těžké to rozklíčovat, protože musíme si uvědomit, co je energetická záležitost, co je propaganda, jak můžeme reagovat na co, kde prostřednictvím médií, kde prostřednictvím energetické regulace. A tohle je přesně moje první připomínka. Rusko zde vyhrává. Dosud tuhle válku vyhrává. My jsme totiž velmi pomalu reagovali na to, co se děje. Po mnoho let jsme vlastně popírali to, že se vůbec něco děje. A Rusko se opravdu významně posunulo dopředu, špinavé peníze se dostaly do médií, vytvořilo, vytvořila se zde ekonomická závislost, ta je neuvěřitelná vojenská závislost neuvěřitelná. Já jsem v 90. letech žil v Rusku, tehdy ruská armáda byla vůbec jako něco, co bylo úplně výsměch, to bylo k smíchu. Toho se bát vůbec ne, ale za posledních 15 let se to všechno úplně změnilo. Vítězí v Sýrii, i konvenční síly jim fungují. Um, z Kaspického moře jsou schopni eh, opravdu impozantně eh, bojovat a mají vynikající střely, mají vynikající zázemí, elektronické spravodajství, mají vynikající pokročilé zbraně. Opravdu je to pro nás bolehlav Měl by to být bolehlav, jak rychle postupuje Rusko ku předu. I ta propaganda před 15 lety, představa, že bychom s tím měli vůbec nějaký problém s propagandou Ruska, no to by byl býval výsměch. My jsme byli v 91. Před, přesvědčeni o tom, že, be, že um, svobodná média nás nemohou vůbec nějak ohrozit a že vždycky to bude fungovat a nic se nemůže stát. A podívejte se, jsou na to odpovědi úplně jiné. Rusko nám ukázalo, že konstruktivním způsobem může podkopat pod, kopat tyhle západní snahy a že se náš systém může hroutit pod eh, těmito snahami. Je to všechno eh, diskutabilní, hledáme chyby, které jsme udělali, ale oni opravdu mají svůj vliv. Není to jenom uh, eh, RT a další kanály, ale jsou to další efekty, další účinky ruské propagandy, která se objevuje i v našich eh, respektovaných eh, denících, dostávají se do našich médií neuvěřitelným způsobem. Někdy to vypadá jako uh, upřímná informace plynoucí o Rusku, přitom je to z Ruska, je to z Kremlu. A samozřejmě my jsme trošku ustoupili dozadu. Já bych chtěl poděkovat Evropské unii za mnohé i bývalé litevské vládě za třetí energetický balíček, který opravdu zastavil Gazprom v tom postupu, který eh, tehdy panoval, pokud jde o liberalizaci plynárenského trhu. A teď zde máme zemní plyn z Litvy a slevy od Gazpromu. Takže i molekula eh, skapalněného zemního plynu je, teď má svůj význam a jsou tam eh, návaznosti, už to nejsou energetické ostrůvky izolované. Zde jsme také udělali hodně kroků dopředu, ale pravda je, že Putin a Rusko jsou pořád napřed. Oni eh, tu iniciativu berou opravdu vážně. Když se podíváte na rok 2007, kybernetický útok na Estonsko, potom v roce 2008 útok na uh, eh, Gruzi, to jsou všechno zástupné války. Potom Esto, v Estonsku nebylo vůbec jasné, odkud to kybernetické eh, násilí přišlo. Byly to, byly to počítače v Řecku, tam to bylo jasné, tam to začalo v Jižní Osety, Abcházy, zase zástupná válka. Eh, útok na Ukrajinu prostřednictvím takzvaného DNR a LNR, to jsou ty zase ten eh, zelený mužiček a nakonec na, zástupná válka na Krymském poloostrově. Já opravdu vítám ty znepřátelené otázky. Ne každý se mnou souhlasí, ale já bych rád, abychom ty, na tyhle otázky skutečně tlačili, abychom se snažili o to, aby to mělo své pevné základy. Děkuji. Děkuji. Pan Edward Lucas nás ještě bude sledovat z Londýna po zbytek této diskuse, aby také mohl odpovědět na případné dotazy. A nyní pan Nemet z Maďarska, prosím. Děkuji, Elmare. A děkuji kolegovi eh, Lukasovi za tuto velmi dobrou analýzu zástupných válek. Já bych upozornil na skutečnost, že nyní eh, se potýkáme s dvěma paralelními válkami. A teď vlastně o těch válkách hovoříme odděleně. A já bych eh, rád poděkoval Elmarovi eh, za to, že hovoříme o těchto dvou věcech pohromadě, protože máme válku v Syrii a máme válku na Ukrajině. A to není nějaká podružná otázka, jak se tyhle ty dvě války k sobě vztahují, jaký mají vztah, jak se k sobě pojí. A já si myslím, že není náhodou, že uprostřed eh, rusko-ukrajinské války se objevily ruská letadla v Syrii. To není náhoda. My se tedy musíme věnovat tomu, co mají tyhle ty dvě války společného, jestli tam je nějaký styčný bod. A Dobrá zpráva je, že Evropská unie se zapojila do eh, vídeňského procesu, Irán, Saudská Arábie, Turecko také. Ale co ten druhý proces? Věnuje mezinárodní společenství dostatek pozornosti ukrajinské válce? Vznikne politický proces, který napomůže vyřešit tento konflikt? Určitě bychom měli mít na paměti, že i tenhle konflikt potřebuje politické řešení. Ještě upozorňuji na to, co říkal pan Lukas, že musíme poslouchat své přátele v blízkých zemích, protože jejich historické reflexy jsou velmi užitečné pro nás. Musíme jim projevit solidaritu. A e, já doufám, že i e, summit ve Varšavě NATO e, se tomu bude věnovat. Zaměří se tímto směrem. Když hovoříme o budoucím politickém řešení pro napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, tak jsou tam některé zásady, na které nemáme, nemůžeme zapomínat. A asi nejdůležitější takovou zásadou, takovou červenou linií, je, že okupované země jako Gruzie nebo také i Ukrajina by se neměly dostat do situace, kdy nejsou schopny eh, svrchovaně rozhodovat o své budoucnosti. Ať už dojde k jakémukoliv politickému, politické dohodě, tohle to je červená linie, kterou bychom neměli překročit. To znamená, svrchovanost Gruzie, svrchovanost Ukrajiny musí být respektována. Děkuji. Uh, uh, Děkuji mnohokrát. Uh, já už jsem se s Edwardem setkal dříve, vítám ještě na tomto výboru. Anexe Krymu je naprosto neakceptovatelná a já to opakuji znovu eh, jménem naší skupiny na tomto výboru. Samozřejmě eh, sankce EU nemůžeme zrušit, dokud eh, ukrajinské území je pod ruskou okupací. Já s vámi souhlasím ohledně analýzy role Ruska v dnešní době. Já jsem kdysi kritizoval Kremlin a korupci politických stran. My eh, například neustále hovoříme o tom, jak eh, francouzská národní fronta ehm, ehm, obhajuje zájmy Ruska a přitom zřejmě od nich přijali nějaké fondy v Paříži a často se říká, že tady nepřítelův nepřítel je eh, často ve finále vaším přítelem a vlastně, když jsme takhle eh, postupovali proti Moskvě asi před eh, deseti lety, já jsem se teď vlastně vrátil také z Kurdistánu, či čeští teroristi jsou tam považováni za nejnebezpečnější bojovníci ISIS. A eh, potom jsou samozřejmě další scény, jako je Azerbajdžán a další náhorní Karabach a další. Já v podstatě tam podporuji ochranu eh, pozice eh, na eh, náhodního Karabachu proti Asyrii a Teď samozřejmě je otázka, jak se Rusko staví k Asádovi, co, co, jak se k tomu zase postavíme my, jak se do toho zase zapojuje Saudská Arábie, podporuje opozici a ačkoliv v podstatě možná finance se dostávají eh, až k eh, odporným džihadistickým skupinám, včetně možná dokonce ISIS. Takže tyhle ty situace jsou strašně komplikované, je velmi těžké rozklíčovat, eh, jaký by měl být náš hlavní geopolitický zájem. Takže je možné oddělit opozici západu Eh, proti tomu, co tedy Rusko udělalo, eh, oproti hrozbě vůči eh, pobaltí, oproti tomu, co Rusko zase dělá na Kavkaze, o co se snaží v Sýrii. Můžeme třeba teď z Rusy o tom hovořit, můžeme se snažit dostat je k vyjednávacímu stolu, tak aby tam byli ze Saudské Arábie, z USA, z Ruska, z dalších zemí, vlastně všichni, kteří jsou teď aktéry v Syrii. Samozřejmě ty eh, toky migrantů taky způsobují eh, v podstatě existenciální hrozbu pro celý evropský projekt, takže my zde máme také nějaké zájmy na více scénách. Thank you, Chair. Thank you, Edward, eh, for addressing us. Děkuji, Edvarde, za to, že se te k nám promluvil k tomuto velmi důležitému tématu. Žádný z členských zemí Evropské unie eh, nemůže odolat hybridní válce eh, proti eh, těmhle těm tokům, které nyní zažíváme. Rusko vyvíjí velkou informační válku, ačkoliv my si to ještě úplně neuvědomujeme. Tady uvedu příklad. Externí služba eh, z dobrého důvodu založila specializovanou, eh, eh, specializované oddělení, které má pomáhat našim východním partnerům, kteří tedy partnerům ve východní Evropě, kteří hovoří rusky a tak, aby se mohli postavit téhle té ruské informační vlně, která je v podstatě jakoby úplně nezastavitelná. Ale my v podstatě potřebujeme nějakou obdobu tohoto, která by fungovala v členských zemích EU a která by podpořila intelektuální a také administrativní kapacitu, abychom odolali eh, těm, těmto nátlakům, abychom vůbec veřejnosti vysvětlili, jaké signály se snaží eh, eh, ruští politici předat našim občanům. A vlastně tyhle ty signály, tyhle ty poselství jsou docela strašné. Například na Ukrajině se rozšířila zpráva, že byl ukřižován nějaký mladý chlapec v Doněcku na území, které je pod kontrolou ukrajinských úřadů. A bylo to uděláno opravdu skvělým způsobem. Svět byl šokován touto zprávou. Našli mm, osobu, která to viděla, která to úplně detailně popsala, jak to, jak to tady bylo uděláno. Ale přímo na místě lidé řekli, to opravdu nemůžu potvrdit, tohle to se na Ukrajině nikdy nestalo ale to už bylo pozdě. Ta zpráva už proletěla celý svět a už se lista, dostala lidem do hlav. A když tedy západní novináři eh, mají nějaké instinkty a etiku, eh, nemohou překročit některé Prahy. Um, tyhle ty Prahy ale v Rusku neexistují. Oni prostě použijou jakoukoliv metodu, jakoukoliv lež, aby nás zatlačili do rohu. My jsme samozřejmě zatím odolávali eh, v podstatě i omezenými prostředky. Ale z ruské strany prostě ten tlak se stupňuje. Takže moje otázka na Edvarda další odborníky. Takže Eh, bychom politikům v Evropské unii i v NATO měli říci, aby opravdu udělali všechno potřebné pro to, abychom bojovali eh, proti eh, těmto prostředkům. To je potřeba. Děkuji. Grazie, presidente. Io penso che... Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že zástupné války mají svou historii. Domnívám se však, že popularita těchto válek spočívá v chování velkých mocností. Když se, kdybychom neměli nukleární zbraně, možná už bychom se nacházeli v nové světové válce. Myslím si, že nejdůležitější jsou důležité dva prvky pro vznik eh, takových eh, druhů válek. Ehm, za prvé je to krize zemí, které hned po první světové válce vznikly a které se dnes roz, jakoby rozpouštějí, rozpadají. To je velká příčina pro tyto konflikty. A druhý prvek, který ještě zostřuje ten první, je takové, takové to misionářství USA. což začalo okamžitě po roce 1989. A teď se dostávám k mé otázce. Potřebujeme novou rovnováhu. Mnoho lidí říká, že jedinou cestou v Evropě je taková cesta, abychom vytvoř, vytvořili něco jako neutrální nárazníkové státy mezi Evropou a Ruskem. Na Blízkém a Středním východě tady se mnoho lidí domnívá, že je třeba vzít jako východisko moc eh, pro získání politické rovnováhy. Jiní se domnívají, že jediným způsobem, jak, jak si zbrzdit choutky Ruska, ale i jiných, spočívá v tom, že Evropská unie se stane novou ochrannou mocností, ale přitom víme, že zahraniční politika v Evropské unii v tomto smyslu vlastně neexistuje díky rozdílům názoru. A rád bych si vyslechl váš názor. Děkuji mnohokrát. Eh, já bych eh, učinil jenom pár poznámek, než požádám naše hosty, aby na závěr eh, reagovali. Pan Lukas vyjádřil, že vzhledem k postupu Ruska bude Ehm, přibývat na těch konfrontacích. Já si myslím, že to tak bude krátkodobě. Autoritativně vedený režim je vždycky spíše rozvinout jednotnou strategii s určitými prvky, které k tomu patří, než je toho schopná demokracie. Demokracie žijící v pluralismu, kde hospodářská moc nespočívá v rukou politické moci a kde existují různé rozdíly ale dějiny nám stále znovu ukazují, že když jsou si demokracie zajedno, tak za velkých obětí nakonec stejně zvítězí, protože mají daleko více talentů, talentů pro věc svobody a mají-li odvahu postavit se diktátorskému či autoritativnímu režimu. Velká Británie si myslím je skvělým příkladem proto v roce 1939-1940. Já teď nechci tedy vytvářet žádné paralely, abyste mi špatně nepochopili. Tenkrát 39-40 se to zdálo být beznadějnou situací pro zbylé demokracie v Evropě a přesto se to podařilo. Přesto se podařilo vítězství a to by pro nás mělo být vzorem, že bychom všichni společně měli stát na takovémto základě a veškeré hrozby autoritativních režimů, o kterých se rychle rozhoduje, zatímco my se v nich přeme v dlouhých parlamentních debatách, že bychom měli tomu odpovídajícím způsobem čelit a nevzdávat to. To je, domnívám se, na trvale vždycky ten lepší přístup, že nakonec vyhrá, vyhrajeme, budeme-li situaci správně analyzovat. Slovo má teď paní Volču, byste prosím pěkně začala. Thank you very much for very diverse views. Um, just... Já se dovolím jenom několik poznámek. Myslím, že jde v prvé řadě o to, jestli je to válka proti Evropské unii. A já souhlasím s tom, že smlouva o přidružení je první dohoda, pokud vím, která způsobila konflikt. Dohoda o volném obchodu se řeší po celém světě. Je to základ Evropské unie. A najednou vidíme sekuritizace eh, obchodních vztahů. Takže tohleto zajištění Evropské unie v ruských hlavách je velice zajímavé. Záleží, jestli je to o demokracii nebo o, o dohodách o volném obchodu. Je to takový armádní vojenský jazyk, který se používá v 21. století a zaměňuje se to za vytváření vazeb mezi kontinenty. Ale je třeba říci, že je to o vyslání signálu. A ten signál se objevil, že integrace EU je vlastně bezpečnostním rizikem pro eh, posovětský blok. Já jsem se zrovna vrátila z Azerbajdžánu a chtěla jsem hovořit o vztazích mezi EU a Azerbajdžánem a Azerbajdžán je jeden z takových, jak si, co se týče zahraniční politiky, nejméně závislým státem. Přesto debata byla hlavně o hegemonní roli Ruska, o tom, jaké jsou vztahy mezi Ruskem a Azerbajdžánem, o možnostech vojenského zapojení. To je něco, na co by se měla zahraniční politika Evropské unie soustředit, co by měla vzít v potaz, že jsou zde kroky dalších aktérů, které mají dopad Otázka hybridních válek. Hybridní války nejsou nic nového. A v průběhu 20. století se objevovaly, na to se zde nakonec i upozorňovali, že my jsme tyhle věci zapomněli. Mysleli jsme si, že je to už za námi. Já jsem hovořila eh, s kolegyní na ministerstvu obrany ve Spojeném království a říkala jsem, tohle je opravdové riziko. Ona říkala, přemýšlí o tom Evropská unie, je to na programu, ale ono vždycky se jaksi objeví naléhavější otázky, jiné priority a my jsme najednou byli zaskočeni tím, co se stalo na Krymu. Ono to bylo perfektně připravené co se týče jednotlivých nástrojů, aby ten vojensk, ta vojenská reakce byla jaká byla, aby anexe neproběhla dřív než v proběhnout měla. A poslední připomínka je na téma, vlastně předposlední, na téma Sýrie a Ukrajiny. Jsou to jiné případy, ale je tam mnoho společného. Pokud jde o Rusko jako spojenec, spojence. V Syrii se nic nevyřeší, pokud eh, se do toho nezapojí Rusko a zároveň je zde strategická výhoda zrušení sankcí a vyřešení ukrajinské krize ve prospěch Ruska. To znamená, že je zde návaznost, je zde dána návaznost, pokud jde o posunutí Ruska směrem k západu, s tím, že Ukrajina byla takovéto něco za něco. Je zde také patrná neslučitelnost mezi svrchovaností a celistvosti Ukrajiny. A integrace k, s Evropskou unii. To je velmi zajímavé, pokud se naplní dohoda z Minsku tak, jak je v tuto chvíli tato dohoda vykládána Ruskem, tak to bude znamenat, že dojde k pozastavení integrace. A já na to nemám žádný kouzelný proutek. Ale skutečně je to propracované, perfektně připravené. Je to pozice, která nepřináší žádné taktické výhody za dlouhodobé oběti. Děkuji. Děkuji. Já musím říct, že mě imponuje, jak je eh, ta, tohle publikum připraveno řešit otázku Ruska. A musím vám říci, že dokud nebude v Bílém domě nový prezident, tak se ve Washingtonu nic nestane. A nejde od Washingtonu nic moc očekávat. Druhá věc, kterou chci říci, a to je optimistické, je to, že Zástupné nebo hybridní války jsou dobré, pokud je umíte hrát. Jsou zde asymetrické náklady. Za každý dolar, který Spojené státy nebo EU vynaloží, tak dostane tisíc dolarů. Někdy je to opravdu těžké, ale lze to. A Rusko proto se angažuje v tolika konfliktech, protože je to opravdu tak a odvrácená strana je ta, že pokud energetické ceny zůstanou eh, nízko, tak samozřejmě z toho plynou výhody pro někoho jiného a pro Rusko je to dlouhodobě dobrá situace. Třetí věc, já nechci být cynický, jenom spíš chci být realistou, jsou to lidské náklady a ty jsou ohromné. Ten lidský prvek, ten se týká přílivu uprchlíků. Když se podíváme na ekonomické modely uprchlické krize, tak si můžete uvědomit, že se může úplně obrátit situace HDP v daném regionu. Politicky je to náročné, protože je to zahraničí, jsou tam různé kulturní, různá kulturní jazyková zázemí, ale to jsou často lidé, kteří jsou velmi zorientovaní, vzdělaní a rádi by získali uh, práci někde jinde, působili v podnikatelské sféře, vydělávali. A tím by se zvedlo HDP tě, touto hybnou pákou. To znamená, že by Evropská unie soutěžila a nepřátelné státy by naopak byly uslabeny. Děkuji a prosím pana Lukase. Já jen stručně. Jednak k tomu, co říkal Charles Stanok ta studená válka nám hodně napoví. Byla totiž velmi chaotická a často jsme zastupovali režimy a lidi, kteří byli opravdu nepříjemní. A jenom jsme si říkali, že komunisti jsou ještě horší, ale studená válka v Evropě byla jednodušší. Je to podobné jako teďka. Já mám svůj názor na to, jestli se mi Eh, nelíbí čínští komunisté kvůli tomu, co dělají v Tibetu, nebo se mi nelíbí víc Rusko a jeho vztah Če- Čečensku. Musíme se na to dívat globálně a neutrálně, protože je to politika síly někde musíme jednat s těmi, kteří se nimi nelíbí a potom jsou spojenci a přá, země, které jsou jako my a tam můžeme hovořit o možných e, změnách do budoucna a tam hovoříme o Ukrajincích a o dalších ve stínu Kremlinu, o zemích, které už jsou v EU a v NATO. A pokud jde o Azerbajdžán a Arménii, tak tam vím, že to je ještě mnohem e, obtížnější. Já jsem proti čečenskému terorismu a upozornil bych na jednu z příčin. A samozřejmě to má co dělat s tím, jak se k Čečensku všichni chovali v 90. letech. My jsme už tehdy s nimi jednali velmi, velmi složitě a není třeba to vidět jakkoliv naivně. Pokud jde o strategickou komunikaci na západě, tak naprosto máte pravdu, souhlasím. A SIPA ve Washingtonu, která se zabývá případovými studiemi těch zemí, které jsou přední linie, snaží se získat právě zde odborné zázemí o tom, jak řešit tyto věci s Ruskem, jak to potom donést jako informace, jako poučení do západních hlavních měst a poučit o tom na novináře, politiky, jak vlastně to zneužívání ze strany Ruska zastavit. To je naprosto zásadní pro zásadní uh, novináře, aby byli schopni tu pravdu zachovat. Někdy totiž jsou to stanoviska, která jsou opravdu odporná nebo MH17 letadlo. Možná ho se střelili, možná ho se střelili Rusové, ale my jsme měli pocit, že, to, že, ho, že ho eh, se střeli a Ukrajince. Bylo to něco o, eh, mezi astronomií a astrologií, takže jako jestli ta otázka zní, jestli vyhráváme nebo ne, tak já se říci, že já doufám, že ano. A jsou zde příklady zemí šlechetných, uh, námětů, které se snažili, snažili a stejně to nezvládli a už se nikdy nevrátili tam, kde původně byli. Je jich spousta. Eh, Římské impérium, v jich máme spoustu. Eh, jsou to země, které bojovaly, bojovaly a měly před sebou takové překážky, že to prostě nezvládly. My si o nich můžeme přečíst v historických učebnicích. Já bych každopádně si nebyl tak jist já vím, že tohle je všechno hrozně eh, krátkodobý horizont, ale Rusko má dlouhodobý horizont a my se snažíme o ty malé úspěchy, krátkodobé úspěchy, ale já doufám, nejsem se úplně jistá, ale doufám, že že, že nakonec vyhrajeme, ale nesmíme usnout na Vavřinech, protože je zde riziko, že prohráme. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám srdečně, děkuji všem odborníkům, kteří s námi diskutovali, děkuji i vám. Myslím si, že teď po dopolední jsme se velice soustředili na Ruska a východní sousedství. Dnes ráno jsme smíše hleděli na jižní sousedství a situaci na Blízkém východě. A to je zejména zástupná válka, tak jak jsme o tom hovořili dnes dopoledne s rolí Iránu a Saudské Arábie, které tam bojují o nadvládu, o regionální nadvládu, ale to za Mm, pod falešnými důvody. Na východě jsou ty důvody jiné, ale myslím si, že musíme rozpoznat, že třeba vždycky hledět za kulisy, abychom nacházeli odpovědi a ne abychom viděli jenom to, co se odehrává na té přední straně, abychom mohli rozvinout odpovídající strategie, to je naprosto jasné. A především nesmíme dělat žádné obchody které by nám sice přinesly výhody na jedné straně, ale na druhé straně by nás oslabily. To je dle mého názoru velmi důležité. V souvislosti s Ruskem a v souvislosti ehm, se situací v Syrii a na Iráku tady je důležité, abychom prostě se vzdali našich zásad na Ukrajině, vzhledem k tomu, jak se zaobíráme Blízkým východem. To rozhodně nelze z toho vyvodit. Myslím si, že to musí být naprosto zřetelné, abychom, že tady nemusíme se vydat nějakým nesprávným směrem, musíme Rusko připomínat, že boj proti islámskému teroru je Izrael stejně tak, jak si ve středu pozornosti, jako situace na Koreně, když se podíváme na situaci s islámem ve jižních zemích bývalého Sovětského svazu. Je tady problematický rozvoj dále v Gruzii, v Moldávii, nehledě na to, že tady máme rivalitu národů a ohrožení územní celistvosti státu. Já bych ještě jednou velice srdečně poděkoval panelistům, poděkovat vám, zástupcům národních parlamentů, kteří dnes byli mezi námi. Myslím si, že máme za sebou velice intenzivní zasedání, někteří již od včerejšího odpoledne. Já z mého pohledu to považuji za velice obohacující, že naší účast, diskuze se účastnili také zástupci národních parlamentů, protože to rozšířilo eh, náš obzor a doufám, že naopak je tomu také tak a budu se těšit, že eh, v těchto diskuzích budeme moci pokračovat. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli přeji šťastnou cestu domů nebo krásný večer ještě v Bruselu proto Brusel má určité nevýhody. Ale nikdo ještě nikdy neřekl, že by kuchyně v Bruselu byla špatná, proto vám přeji ještě krásný večer těm, kdo zůstanou v Bruselu a děkuji mnohokrát za to, že jste přišli. Ukončuji zasedání. Where's my pen? Here. There. My loss of pens is